Dobrý den, dámy a pánové. Dobrý den, pustíme se do práce. Zahájíme zasedání podle pořadu jednání, který máte ve svých dokumentech. Pokud nemáte žádné výhrady či dodatky, nemusíme jej měnit. Dnes máme tlumočení ve všech jazycích členů výboru ITRE a ENVY. Zápis z 2. prosince naleznete též ve svých materiálech, nemáte-li k nim připomínky bude též tento zápis považován za schválený. Dnes nás čeká důležité hlasování. Jsou tu nejen kolegové, ale i mnozí hosté, jak vidím. Je to tedy i dlouhé hlasování a složité hlasování. Chtěla bych proto požádat všechny přítomné o spolupráci, která spočívá především v tom, že když se eh, budete snažit hovořit nebo odcházet, abyste laskavě tak učinili i rychle a nebyly tím narušovány naše e, práce. Vítám členy obou dvou parlamentních výborů, které, které společně spolupracovali na připravení této zprávy. Tato spolupráce byla dobrá mezi všemi, kteří se účastnili. Především bych chtěla poděkovat panu předsedovi Grotemu za vynikající spolupráci mezi oběma výbory a dvěma spolu s pravodajům paní Delvo a panu Šimanskému. Vzhledem k tomu, že tato zpráva je tedy zpracovávaná oběma výbory. Naše zasedání bylo vždy předsedáno společně Eh, měli jsme dva spolupředsedy a abychom tento postup zjednodušili, tak oba dva výbory se dohodly na tom, že eh, předsedá ten eh, předseda, který hostí celé zasedání, takže je to ITRE, ale vzhledem k tomu, že dnes máme i finální hlasování, kolega Grote a já jsme se rozhodli, že si rozdělíme tento čas v průběhu hlasování. Já budu předsedat první část hlasování a kolega Grote druhou část hlasování. Nyní ještě předtím, než začneme hlasovat, eh, bych se chtěla zeptat, zda kolega Grote, Grote chce něco dodat, prosím. Nein, ich möchte mich auch ano, já bych chtěl také ještě jednou poděkovat za dobrou spolupráci i sekretaria, mezi sekretariáty. Doufejme, že to až do konce půjde stále takto, tak potom, abychom mohli skutečně začít s prací. Máme ještě dvě eh, žádosti o slovo, takže než tedy začneme hlasovat. Grazie, abbiamo due. Děkuji, máme tu dvě žádosti od kolegy prosím. Chairman, as you say, we have a... Pane předsedo, jak jste řekl, máme před sebou dlouhý seznam hlasování. Moje skupina není eh, příliš sjednocená. Já bych požádal o pět minut přestávky eh, mezi eh, koncem hlasování o pozměňovacích návrzích a koncovým a konečným hlasováním. Problémy? To není žádný problém. Kolega Ibner? Děkuji bardzo. Já chtěl vyrazit opinie wielu... Děkuji. Já bych chtěla vyjádřit názor mnoha kolegů, pokud jde o hlasovací seznam. Dostali jsme ho ve tři hodiny a já bych chtěla přesně vědět, o co jde, o čem budeme hlasovat. Myslím si, že je to skandální, že v tomto novém roce jsme dostali tak dlouhý seznam tak pozdě, a všichni jsme nemohli si jej dopodrobna prostudovat. Proto se domnívám, že je potřeba odložit hlasování, tak aby každý si mohl podrobně analyzovat jednotlivé body. Není přijatelné, abychom byli v takovéto situaci. Musíme zde přijmout roz, promyšlené a důkladné rozhodnutí a myslím si, že nikdo není schopen se skutečně dobře rozhodnout, protože jsme neměli čas, neměli jsme dostatek možností od tak brzké ranní hodiny všechno si podrobně zanalizovat a prostudovat. Děkuji. Kolega Royal. Paní předsedkyně, vážené kolegyně, kolegové, byl to velký a důležitý projekt, stál nás hodně práce, hodně úsilí. Samozřejmě musel být zpracováván pod časovým tlakem, my, kteří jsme se na, něm, na tom podíleli, zpravodajové, stínoví zpravodajové, také kolegové ze sekretariátu, kolegové z, z frakcí, to stálo spoustu práce mezi Vánocemi a Novým rokem jsme skutečně pracovali pod velkým časovým tlakem, abychom všechno dotáhli. Já se nechci vymlouvat, ale je pravda, že kone, ukončení včera v noci skutečně bylo pod velkým tlakem. Nemůže tomu být tak, že dnes by poslanci o stovkách stránkách a stovkách pozměňovacích návrhů by hlasovali, aniž by si je mohli všechny přečíst. Kolegyně, která přede mnou mluvila, má stoprocentní pravdu, protože teď vlastně ten hlasovací seznam, který jsme předkládali frakcím, není dostatečně předčasně a to není fair, protože v jednotlivých frakcích jsou různé názory, to prostě tak je. Zejména právě u těchto témat se liší názory a pokud by kolegové chtěli vyjádřit své názory, tak abychom se shodli na hlasování k jednotlivým pozměňovacích návrzích, tak je musíme prostudovat a to nemůžeme učinit, když je dostaneme v noci nebo brzy ráno. To prostě není výčitka těm kolegům a spolupracovníkům. Ne, není to žádná výčitka pro ty, kteří na tom pracovali, ale je prostě samozřejmé, že to tak eskalovalo a když ale nicméně musíme z toho také vyvodit důsledky a každý poslanec musí mít šanci a možnost si důkladně věcný obsah prostudovat, protože jinak by ten postup nebyl demokratický a nebyl by spravedlivý. Děkuji. Delvo. Paní Delvo. Děkuji, paní předsedkyně. Skutečně je to už určitý čas, kdy diskutujeme o tomto nesmírně důležitém tématu. Vedeme mnohá jednání, mnohé rozpravy. Máme zde pracovní skupiny a doufám, já opravdu doufám, že ti, kteří dnes budou hlasovat, že neobjevují nově tady to téma, nad o kterém by byli měli se zabývat. Já osobně bych chtěla říct si, že do, do půl třetí ráno jsem připravovala hlasovací seznam a každý na tom přispíval, tak abychom mohli tento slasovací seznam připravit. Chtěla bych poděkovat sekretariátu a všem, kteří se na tom podíleli. Osobně jsem byla do toho zapojena a nemyslím si, že je úplně korektní, když nám dnes říkáte, že chcete odložit hlasování. Je mi líto, ale já s tímto nemohu souhlasit. La kolega Hall, prego. Kolegyně Hall. Thank you. Um... Děkuji omlouvám se. Ale toto je eh, pokus odložit hlasování. Eh, souhlasím s panem Royalem, že sekretariát, asistenti a poradci pracovali nesmírně intenzivně během vánočního období, aby zajistili, že to bude hotovo bylo by velice urážlivé vůči těmto lidem hlasování odložit, protože by znamenalo, že ta práce, eh, kterou odvedli během svátku, nebyla eh, k ničemu. Takže vás vyzývám, pustme se do hlasování. Thompson, prego. Kolega Thompson. Signora Presidente, I always... Já souhlasím s tím, že by se hlasování nemělo odkládat chronicky. Pokaždé, když se um, usneseme ke hlasování ve výborech, tak se uh, ozvou kolegové, kteří hlasovat nechtějí, protože si materiál dost detailně neprostudovali. My jsme o tomto tématu už diskutovali na posledním zasedání výboru, že budeme hlasovat 9. ledna neboli využijeme výsledky práce obou dvou výborů eh, protože je důležité datum 22. ledna, to víme, proto je nezbytné hlasovat dnes. Nesmíme akceptovat situaci, kdy parlament by neměl vliv na eh, formulování budoucích politik Evropské unie. Proto trvám na tom, abychom dnes hlasovali. Děkuji vám. Grazie. Kolega Eller, prego. Kolega Eller, prosím. Já považuji Eh, argumentaci eh, zpravodajky jako jasnou. Nechtěl bych, abychom měli dojem, že poslanci, že to nemá co dělat s tím, zda vlastně eh, oceňujeme, jsme prát, nebo nerespektujeme práci zpravodajů a stínových zpravodajů, ale má to co dočinění s tím, že je jasné, aby poslanci tohoto parlamentu měli přehled o tom, o čem hlasují je nemožné, aby když poslanci dostanou takovouto zprávu nebo takovýto hlasovací seznam ve tři hodiny ráno, tak aby <clears throat> toto téma nově objevili. Je to vlastně rozhodnutí velké pracovní eh, skupiny napříč frakcemi, takže proto bych chtěl požádat, abychom toto hlasování dnes odložili. Kolega Odi, prego. Kolega Odi. Děkuji, paní předsedkyně. Já osobně bych se připojil k uvahám zpravodaje za naší politickou frakci Herbera, který dobře toto téma zná a měl bych tři připomínky. První je opakovaná a to, že Zase nemáme překlad kompromisních návrhů do všech jazyků, ale dobře, to už se stalo obvyklé a že to degraduje mnohojazyčnost. Časový harmonogram je politický, je to tedy zpráva z vlastní iniciativy a myslím, rádi bychom ovlivnili sdělení komise, nicméně já jsem dosti pochybuji o tom, že se nám podaří ovlivnit komisi, nicméně tato zpráva je také signál pro Evropskou radu, protože bude Rada pro energetiku na jaře a tedy bude tam více dokumentů, jednak stanovisko parlamentu, sdělení Evropské komise a stanovisko hlav státu a vlád. A ty tři dokumenty vlastně budou předloženy eh, politické debatě před volební kampaní 2014. Já si Nemyslím, že si všichni myslí, že končící parlament vlastně naznačí politické směry energetické a klimatické politiky. Musíme mít všechna stanoviska, takže buď jsme schopni vyslat nebo stanovit jasné stanovisko tohoto končícího parlamentu dnes, nebo nejsme toho schopni v politických frakcích a pak je opravdu potřeba odsunout hlasování. Já bych byl spíše pro názor našeho zpravodaje, ve kterého mám naprostou důvěru. Děkuji, paní předsedající. Když jsme zahájili před několika měsíci tento proces, věděli jsme, že času bude málo, že práce bude ehm, se odehrávat v napětí, že se neschodneme na všem. Ehm, stejně chci poblahopřát oběma zpravodajům i stínovým zpravodajům za eh, obrovsky spolupracující duch, eh, v kterém se jednání vedla ta jednání byla mnoha a pozměňovacích návrhů bylo také mnoho. Máme kompromisní a konsolidované pozměňovací návrhy. Eh, včera došlo na hlasovacím seznamu pouze k několika málo změnám. Není proto žádný důvod umožnit dnes některým hrát politické hrátky v posledních minutách před zahájením procesu hlasování. Zdržme se tedy další debaty, zahajme hlasování a projdeme je co nejrychleji. Děkuji vám. Ještě mám tři řečníky po těchto třech jménech, čtyři. Poté uzavřeme tuto diskuzi. Prosím, hovořte stručně, kolegyně McCann. <clears throat> jako koordinátorka za uh, frakci SD a uh, výbor Envy chci hlasovat dnes. Ten harmonogram uh, byl znám kolegům mnohé týdny, pozměňovací návrhy byly k dispozici, seznam hlasovací byl také k dispozici, Endelfon a a zpravodaj za EPP už přiznali, že jsou rozdílné názory ve frakcích. Vždycky to tak je, když se připravuje takovýto materiál. O věcech se debatuje, takže eh, předsedové Vyzývám vás, abychom dnes přistoupili k hlasování. Máme, eh, máme eh, důležitý politický harmonogram, jak už řekla za naší frakci paní Thompson. A kdokoliv by se snažil dnes eh, hlasování odložit, eh, vlastně má spíše politické cíle vlastně na mysli než eh, technické provozní cíle. Takže hlasujme. Il Grote, Děkuji, kolega Grote. ano, děkuji. Pozměňovací návrhy jsou předloženy od prosince. Nevím, zda ty lhuty mají být ještě prodlouženy, tak aby i ten poslední kolega eh, mohl si je dopodrobna prostudovat, nicméně návrhy jsou od prosince. Kompromisy byly již do oběhu dány před Vánocemi. Máme zde, by, byly zde provedeny některé drobné změny, to řekl vlastně zpravodaj ITRE, to od něj vyšlo my jsme tedy vlastně připustili tyto kompromisní návrhy. Kdybychom je byli vyškrtli nebo nesouhlasili s nimi, tak bychom nebyli měli skoro žádné kompromisy, takže já si myslím, že bychom měli zahájit hlasování a nepovolit nebo neumožnit dalšího odkladu. Kolega Brezina, Kolega Březina. Dámy a pánové, se vším respektem k práci, která byla udělaná, eh, musím opravdu trvat na tom, že část těchto hlasování, byť vím zhruba o jaké kompromisy se jedná budu pouze slepě sledovat protože jsme opravdu neměli možnost si to přečíst což je to základní což bychom jako poslanci kteří mají vědět přesně o čem hlasují měli mít. takže to není žádný atak ohledně eh, nějakého politika ale prostě a jednoduše eh, nevím o čem přesně budu hlasovat. kolega seeber prego. Ano, děkuji, paní předsedající. Já si myslím, že všechny strany investovaly hodně času, když zde bylo řečeno, že dokumenty již byly předloženy, nicméně kompromisy byly předloženy hodně pozdě, ale to je také součástí naší práce, že máme takovéto velmi napnuté časové harmonogramy, když jsou také termíny z hlediska rady a tak dále. Takže já si myslím, že bychom tedy mohli hlasovat o tom, zda dnes budeme hlasovat nebo ne. Myslím si, že by bylo dobré, kdybychom postupovali takto dnes, to znamená, abychom hlasovali o tom, zda budeme o té zprávě hlasovat nebo ne. A ti, a ti kteří prostě budou mít většinu, tak vyhrají a tak se bude postupovat. Děkuji. Připadá mi, že poslední projev byl právě ten, ve kterém byl přednesen návrh, se kterým souhlasí i předsedové a předsednictvo a proto předtím, než budeme hlasovat, bych vás chtěla požádat, abychom ověřili, Zda vše je v pořádku, proto prosím hlasovací kartičky vložte do přístrojů a a budeme hlasovat, zase si přejeme tedy šťastný nový rok, což si všichni přejeme. For what? For what? Test vote. Test vote. Ano, to je testovací hlasování. <laughs> And then we have to differ Voilà, il un ALDE de trop. ALDE. E basta. Voilà. Bene. Allora, la verifica di presenti è stata fatta. Ověřili jsme si tedy přítomné. Máme tu jednoho eh, poslance z Alde navíc. A nyní budeme hlasovat o návrhu předloženém kolegou Zebrem, neboli kdo si přeje abychom dnes pokračovali v práci hlasováním, bude hlasovat a kdo je proti, bude hlasovat ne. Zahajuji hlasování. Votazione chiuse. Končím hlasování. 65 hlasů je pro pokračování hlasování, 50 je proti, 4 se zdrželi. Bude se tedy hlasovat. Iniciamo con eh, il compromesso. Začínáme kompromisním návrhem 1. Pro? Proti? zdrželi se přijat. Kompromis 2. Pro, proti, zdrželi se. Podle mne je to zapotřebí zkontrolovat elektronicky. Votazione chiusa. Končím hlasování. 66 pro, 50 proti. Přijat. Pozměňovací kompromisní návrh. Deset. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnout. Kompromis jedenáct. Pro? Proti? Budu to muset eh, zkontrolovat asi občas. Budeme ještě jednou tedy elektronicky hlasovat o 11. Končím hlasování. 52 pro, 62 proti, zamítnut. Kompromisní návrh 12 pro, proti, zdrželi se Přijat. Kompromisní návrh 3, 14. 14 od 9. Kde pro? Prosím, zachovejte klid. Kompromisní návrh 14 9. 9 14. Není to kompromisní návrh, řečnice se omlouvá. 9 14. Kde pro? Proti? zdrželi se, zamítnout. Pozměňovací návrh 26. Ne, 216. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se, přijat. Budeme kontrolovat elektronicky 216. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 70 pro, 44 proti přijat. 219. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijat. 9.2. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijat. 217. Kdo je pro? Proti? zdrželi se. Ověříme elektronicky 217. Votazione chiusa. Končím hlasování. Zamítnut. 57 pro, 59 proti. Kompromisní návrh 5. Kdo je pro? Proti? nepřipadá mi to přijato, ale raději to zkontrolujeme elektronicky. Prosím, hlasujte. Kompromisní návrh 5. Končím hlasování. 66 pro, 50 proti přijat. Kompromisní návrh 7 pro, proti Eh, vypadá zamítnut, ale zkontrolujeme to elektronicky. Zahajuji hlasování. Kjuze. Končím hlasování. 50 pro, 65 proti zamítnut. Kompromisní návrh 8. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnut. Zkontrolujeme kompromisní návrh 8, prosím. Končím hlasování. 54 pro 65 proti zamítnut. Kompromisní návrh 9. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zkontrolujeme elektronicky. Chiuse. Končím hlasování. 65 pro, 48 proti, přijat. Pozměňovací návrh 253. Page Pagina 12 je to stránka 12. 253, kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijat. 248 první část. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zkontrolujeme elektronicky první část. Připadá mi zamítnuta. Končím hlasování. 66 pro, 51 proti je přijata. 252 první část. 252 první část. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijat. Druhá část. Kdo je pro? Proti? Zkontrolujeme elektronicky. Politické skupiny jsou rozděleny, proto to nevypadá jasně. Druhá část tedy. Končím hlasování. Přijata. 72 pro. Třetí část. Kdo je pro? Proti? zdrželi se, přijata. 237 a 246 společně. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se, přijat. 237 a 246 společně zahajují elektronické hlasování pro kontrolu. Končím hlasování. 61 pro, 56 proti přijaty. Dvěstě padesát jedna. Kdo je pro? Proti? Podle mne je to jako předtím, ale raději to zkontrolujeme elektronicky zahajuji hlasování. Končím hlasování. 62 pro, 56 proti. Přijat. Dvěstě padesát. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. Zkontrolujeme elektronicky 250. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 65 pro, 54 proti, přijat. Pozměňovací návrh 276. Je to stránka 17. A favore? Pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnut zkontrolujeme elektronicky 276. Zahajuji hlasování. Juse. Končím hlasování. 66 pro, 50 proti. Přijat. Omlouvám se. 258. 258, kdo je pro? Přesekně se omlouvá. 258 je na straně 19. Pro? Proti? Zdrželi se přijat. 262 pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnut. 257 pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnut. 266. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. Zkontrolujeme elektronicky 266. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 66 pro, 51 proti. Přijat. 270 pro, proti, zdrželi se, zamítnout. Zkontrolujeme elektronicky 270. Končím hlasování. 59 pro, 60 proti, Eh, zamítnut, ale je zapotřebí, bylo zapotřebí, abychom to zkontrolovali. Che cosa ha Prosím vás o chvilku ověření. Qualcuno aveva chiesto la parola? slovo? Sí, prego. Prosím. Ona Can I ask, can I ask you for vote again? Mohu vás požádat o zopakování hlasování návrhu 270. Náš strojek se zmýlil, udělal chybu. Continue. 275. 275. 275. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. 308. Pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnut. Zkontrolujeme 308. Prosím, zahajuji hlasování. Končím hlasování. 58 pro, 59 proti, zamítnut. 281. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Ověříme to, prosím. 281 ověřujeme elektronicky, zahajuji hlasování. Končím hlasování. 62 pro a 56 proti přijat. 292. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijat. Tento taky? Prosím, hlasujeme elektronicky 292. Končím hlasování. 79 pro, 37 proti přijat. 282. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijat. 302. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijat. Zkontrolujeme elektronicky. Kontrolujeme elektronicky 302. Končím hlasování. 67 pro, 44 proti přijat. 293 pro, proti. Kontrolujeme elektronicky 293. Končím hlasování. 59 pro, 55 proti přijat. 285 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. 291. Kontrolujeme elektronicky 285. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 60 pro, 58 proti. Přijato. 291. Kdo je pro? Proti? Ověříme elektronicky. Je to tak těsné, že to zapotřebí zkontrolovat. Končím hlasování. 57 pro, 54 proti. Přijat. 280 pro. Proti. Zdrželi se. Přijat. Třista šestnáct. Strana 23. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. 306. Prosím. It's easier for us to... Myslím, že bude jednodušší sledovat, když nám řeknete, na které stránce jste, protože někdy přeskakujete a my to nemůžeme snadno sledovat. To by nám pomohlo. Děkuji vám.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 Strana 25, pozměňovací návrh 306. Předcházející hlasování se tady týkalo 316. 306 nyní. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. Kontrolujeme elektronicky 306. Prosím. Končím hlasování. 69 pro, 50 proti přijat. 318 pro, proti, zdrželi se. Podle mne je to přijato. Zkontrolujeme to elektronicky. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 66 49 je přijat. 283. První část. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijata. Pozměňovací návrh 289. 27. Kdo je pro? Proti? zdrželi se, zkontrolujeme elektronicky 289. Končím hlasování. 61 pro, 56 proti. Přijat. Následující strana. 296. Kdo je pro? Proti? Zamítnut. Kontrolujeme elektronicky 296. zahojí hlasování. Končím hlasování. 39 pro, 75 proti. Zamítnut. Přejdeme pozměňovacímu návrhu 278, to je následující strana. Kdo je pro? Proti? Zkontrolujeme to. Končím hlasování. 54 pro, 59 proti. Zamítnut. Pozměňovací návrh 287. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. Pozměňovací návrh 305. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zkontrolujeme elektronicky 305. Končím hlasování. 60 pro, 60 proti. Zamítnut. Třista dvacet čtyři. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnut. Kompromis 15. Ne, kontrolujeme elektronicky 324. 324 kontrolujeme elektronicky, zahajuji hlasování. Je to 324 a hlasování je zahájeno. Končím hlasování. 24 pro, 93 proti. Respíta. Kompromis... Zamítnut. Kompromisní návrh 15. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. 349 Strana 35. Na straně 35 pozměňovací návrh 349. Kdo je pro? Je to stránka 35. Pozměňovací návrh 349. První část. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijata. Následující strana. 354. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnout. Pozměňovací návrh 353. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zkontrolujeme to elektronicky. Kontrolujeme elektronicky 353. Končím hlasování. 67 pro, 51 proti, přijat. Kompromisní návrh. Prosím, máte slovo. Merci, Děkuji, paní předsedkyně. Já bych jen chtěla říct si k tomu seznamu. Je tam maličká chybička, která se vloudila, protože místo plus je tam potřeba dát minus pro EPPNV k tomuto pozměňovacímu návrhu. Děkuji. Pozměňovací návrh 19. Bene. Passiamo allora a... Dobrá, budeme tedy hlasovat. Kdo je pro? Je to kompromisní návrh 19. Hned to zkontrolujeme, proto... zkontrolujeme to elektronicky. Zahajuji hlasování. Chiusa. Končím hlasování. 40 pro, 76 proti, zamítnut. Strana 37, kompromisní návrh 20. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. Kompromisní návrh. Ne, pozměňovací návrh. Ano, dvacítka je přijata. Bene. Emendamento 314. 314. Na straně 37. Kdo je pro? Proti? Zkontrolujeme to elektronicky. Chiusa. Končím hlasování. 53 pro, 53 proti. Zamítnut. Kompromisní návrh 17. Kdo je pro? Proti? zdrželi se, přijat. Strana 42. Kompromisní návrh 380. Kdo je pro? Počkejte chviličku. Strana 42. Pozměňovací návrh 380. Jsme připraveni? Strana 42. A favore? Kde pro? Proti? Zdrželi se zamítnout. 394 pro? Proti? Zamítnut. Pozměňovat Zkontrolujeme 394, zahajuji elektronické hlasování. 394. Končím hlasování. 53 pro, 62 proti. Zamítnut. 395. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijat. 392 a 393 společně. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijaty. 383. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zkontrolujeme to elektronicky. 383 kontrolujeme elektronicky. Kdo je? uzavřeno hlasování. 65 pro, 52 proti. Přijat. No. C'est celle 388 388 to je strana 45 kdo je pro proti je to strana 45 pozměňovací návrh 388 Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. 400. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. Zkontrolujeme elektronicky 400. Končím hlasování. 67 pro, 49 proti, přijat. 401. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Přijat. 375 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. Zkontrolujeme elektronicky 375. Končím hlasování. 51 pro, 65 proti. Zamítnut. 398. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se? Zamítnut. Společně. 377 a 397. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnut. 374. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. 378. Kdo je pro? Proti? zdrželi se, zamítnut. 382, první část, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijat. Kontrolujeme první část 382, zahajuji hlasování. Končím hlasování. 51 pro, 64 proti zamítnut. 399. Kdo je pro? Proti? Strželi se? Přijat. Kompromisní návrh 21. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. Strana 53. Je to tedy strana 53. Pozměňovací návrh 424. První část. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zkontrolujeme elektronicky první část 424. Končím hlasování. 65 pro, 48 proti. Přijáte. Druhá část. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijata. Zkontrolujeme elektronicky druhou část, prosím. Končím hlasování. 64 pro, 51 proti. Přijat. Strana 55. Pozměňovací návrh 431. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. Kompromisní návrh 23. Pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. Strana 57. Pozměňovací návrh 444 je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnut. Zkontrolujeme 444 elektronicky. Prosím. Končím hlasování. 65 pro, 53 proti přijat. 452. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. zamítnout Kompromis 25. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijat. Kompromis 25a. Kdo je pro? Proti? Jsme na stránce 58 a jedná se o kompromis 25a. Kdo je pro? proti, zdrželi se. Pro mě je to zamítnuté, ale zkontrolujeme to elektronicky. Zahajuji hlasování. Je to kompromis 25a. Končím hlasování. 54 pro, 57 proti. Zamítnut. Kompromis 28. 28. Kdo je pro? Proti? Zamítnut. Prosím, zkontrolujeme to elektronicky. Končím hlasování. 56 pro, 59 proti. Zamítnut. Kompromis 29. Kdo je pro? Proti? zdrželi se, zamítnut. Zkontrolujeme elektronicky kompromis 29. Končím hlasování. 57 pro, 59 proti zamítnut. Páš 65. 65. 4 et 4.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 Strana 65. Další je strana 65. 484. Pro? Prosím? Já se domnívám, že bychom měli také hlasovat o návrhu 481, protože všechny tyto kompromisní návrhy byly zatím zamítnuty. Počkejte vteřinu, věříme to. We don't think so. bene scusateci ma. Ano, omluvte nás, je to trochu složitější. Děkuji, Claude. Vracíme se na stranu 63. Pozměňovací návrh 481. Prosím, Pilar. Uh, sorry, can you explain? Paní předsedající, můžete vysvětlit, proč když tady stojí, odpadá, když bude schválen kompromis 485 eh, a ten byl schválen. No, sorry, sorry, sorry, sorry. Ne, omlouvám se, máte, máte pravdu. Je tady takový zmatek. Omlouvám se, máte pravdu. Ano, to je pochopitelné, je to složité hlasování. Je zapotřebí, abychom to opravdu vyjasnili. Takže jsme na stránce 63. Je to návrh 481. Pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnut. Zkontrolujeme 481. Chiuso. Končím hlasování. 43 pro, 69 proti zamítnut. Nyní stránka 64, pozměňovací návrh 488. Kdo je pro? Počkejte chvilku. Takže je to strana 64. Vy máte stránku 63? E tak je to buď 63 nebo 64, podle toho, jakou máte verzi. A pozměňovací návrh má číslo 488. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnut. Zkontrolujeme to ale elektronicky, prosím. 488. Končím hlasování. 53 pro 55 proti. Zamítnut. Pozměňovací návrh 483. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnut. 484. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnut. 485. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnut. 480 pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. Zkontrolujeme elektronicky 480. Chiuso. Končím hlasování. 66 pro, 66 proti, přijat. 477. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Zkontrolujeme elektronicky 477. Končím hlasování. 41 pro, 69 proti zamítnut. 482 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. Zkontrolujeme elektronicky 482, prosím. Končím hlasování. 39 72. 39 pro, 72 proti zamítnuto. 298 pro. Proti. Zdrželi se. Zkontrolujeme 298. Končím hlasování. 54 pro, 55 proti. Zamítnut. Společně budeme hlasovat 312 druhou část a 319 druhou část. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Přijat. 848. 848. Kdo je pro? Proti? Strželi se. Zamítnut. Zkontrolujeme elektronicky 848, prosím. Chiusa. Končím hlasování. 51 pro 53 proti. Zamítnut. 476. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. s kontrolem elektronicky. Končím hlasování. 52 pro, 50 proti, přijat. Kompromisní návrh 30. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se, přijat. Pozměňovací návrh 498. Kdo je pro? A je to strana 69, alespoň u mne. Um, Děkuji, paní předsedající. Já se eh, domnívám, že eh, návrh 433 část 3 eh, by se měl hlasovat odděleně od kompromisu 21. No, no, no, no, no, C'est couvert. No. No, entrambi se... Ne, oba dva sekretariáty uvádějí, že je pokryt. Oba sekretariátu, eh, sekretariáty výboru ITRE i ENVY uvádějí, že je pokryt. Posměňovací návrh 498. Kdo je pro? Proti? zdrželi se, s kontrolem elektronicky. Chiuso. 61 pro, 40 proti. Přijat. Pozměňovací návrh 508, kde pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. 509. Pro? Proti? Zdrželi se přijat. 505. Pro? Proti? Zdrželi se přijat. 507 první část. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijata. Druhá část. Pro? Proti? zdrželi se, zamítnuta. Zkontrolujeme druhou část elektronicky, prosím. Arte sekunda. Chiuso. 54 pro, 54 proti, zamítnuta. Pozměňovací návrh 503. Pro, proti, zdrželi se, zamítnut. 502. Zkontrolujeme 502. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 55 pro, 52 proti. Přijat. 502. Pro. Proti. Zdrželi se. Zkontrolujeme to. 502. Končím hlasování. 54 pro 55 proti. Zamítnut. 500. Pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnut. Pozměňovací návrh 506. Kdo je pro? Je to 506. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijat. 504. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Zkontrolujeme elektronicky. Končím hlasování. 51 pro, 56 proti. Zamítnut. A nyní předám předsedání kolegovi Grotemu, prosím. Ano, děkuji, kolegyně. Trošku si... Nyní přecházíme ke kompromisu 33. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijat. 100, 735. Kdo je pro? To je další následující stránka. Strana 71. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Musíme zkontrolovat. 735 kontrola. Ano, kontrolu provádíme. Hlasovali všichni, končím hlasování. 104 hlasů proti. Nebylo to tak viditelné, ale možná, možná tlumočení bylo příliš pomale. Vylepším se. 500, 518. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijat. 521. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijat. Kompromis 47. Kdo je pro? Proti? zdrželi se, je přijat. Kompromis 34, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijat. Kompromis 35. Pane předsedo, Pane předsedo, já bych chtěl, abyste to dělal jako kolegyně, abyste vždycky řekl stránku a potom pozměňovací návrhy, protože ten, to hlasování už je tak komplikované a když neřeknete, jaká je to stránka, tak nikdo už vás nedokáže sledovat. Takže stránka a číslo návrhu, tak to dobře. Ano, také si to myslím, musíme trošičku prodloužit. Takže kompromisní návrh 35 na straně 73. Kdo je pro? proti, zdrželi se, je přijat. Pokračujeme na stranu 74, návrh 36, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijat. Potom pokračujeme 537, ale zde musíme ještě, a ten odpadá, takže pokračujeme 538 na straně 75. Bitte? President, the translation in my... Pane předsedo, já dostávám překlad až po hlasování. Já takhle hlasovat nemohu. Buďte tak hodný, ne tak rychle. Uh, ano, já zpomalím, říká předseda. Takže hlasujeme o čísle 542 teď na straně 75. Kdo je pro? Proti? Je zde zase nějaký problém? Ještě mám být pomalejší? Kolega se hlásí. We had no English translation. My jsme, my jsme neměli správný anglický překlad k tomuto. Mr. Vidak Parvas? Sí, señor presidente, hay un pro... Ano, pane předsedo, je tady dvojitý problém, protože jednak je to příliš rychlé a jednak v některých jazycích ta čísla prostě asi nejsou buď dobře tlumočena, nebo to neodpovídá. Je protože ta do, čísla, která se překládají, tak potom je to úplně nemožné prostě sledovat a správně hlasovat. Dobře, takže pokračujeme. Doufám, že to teď bude už dobré. Ještě jeden kolega se hlásí. Prosím, kolego. Když kdybyste to mohl říkat třeba 542 a ne 542, tak to by možná pomohlo, to by nám zjednodušilo situaci. Dobře, tak mohu takto číslice tedy říkat. Takže 5, 4, 2. Takže pokud to pomůže kolegům z výboru ITRE, tak budeme takto postupovat. 5, 4, 2 tedy. Pane předsedo, Samozřejmě klademe velký důraz na mnohojazyčnost, ale možná výjimečně, kdybyste mluvil anglicky tentokrát, výjimečně, tak by to bylo pro všechny jednodušení. Ne, já zůstanu u Němčiny, protože kolegyně zde také hlasovala ve svém jazyce a tlumočení do posud fungovalo, tak si myslím, že by to mělo klapnout i nadále. Takže 542 strana 75. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se je přijat. Potom pokračujeme pět číslem 545. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se je přijat. 548. Oddělené hlasování. První část. Kdo je pro? Proti? zdrželi se přijat. Druhá část pro, proti, zdrželi se, není to jasné, elektronicky zkontrolujeme druhou část, takže 548 druhá část, elektronická kontrola. Hlasovali všichni, končím hlasování. Je přijat tedy. Pokračujeme číslem 549, první část, kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijata. Druhá část nyní, kdo je pro? Proti? Zdrželi se je také přijata. Číslo 546, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Není to jasné, takže číslo 546 elektronická kontrola. Pane předsedo, já požaduji, abychom nahradili španělského tlumočníka. Já nemohu hlasovat. Žádám, abyste vyměnili, nebo aby se vyměnil tlumočník ve španělské kabině. To prostě nejde. do posud. to fungovalo se španělskou kabinou a komickým způsobem, když tedy já jsem převzal vedení schůze, tak najednou to nejde, tak to je zvláštní. Pan Petr Líze, ještě jeden návrh. Samozřejmě má každý nárok hovořit svým jazykem, ale chtěl bych poukázat na důležitý jazyk. Když jsou třímístná čísla v Němčině, tak je vlastně převrácené pořadí. Takže proto by bylo jednodušší říkat 548 než 548, protože by to také usnadnilo tlumočníkům práci. Já si myslím, že ve výboru pro eh, životní prostředí jsme již hlasovali mnohokrát, tak nechápu, proč by to dnes nemělo fungovat. Takže pokračujeme. Pane, pane před, takže 5, 4, 6. Kolegové, měli bychom pokračovat. 546, 546, elektronická kontrola. Zahajuji hlasování. Číslo 546 kontrolujeme. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Takže zamítnut. Pokračujeme číslem 547. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Není to jasné, také elektronická kontrola. Kontrola číslo 547. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni, končím hlasování a návrh je zamítnut. Nyní se dostáváme ke kompromisu 37. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se je přijat. Pokračujeme návrhem 553 na straně 78. Máte to všichni? První část. Kdo je pro? 553. 553. První část. Kdo je pro? proti, zamítnut. Tím pádem odpadá i druhá část, ale někdo si zde přeje elektronickou kontrolu. Možná bychom mohli být rozumní, já jsem to pochopil, takže první část kontrolujeme elektronicky. Takže prosím, kdybyste trošičku byli disciplinovanější. Děkuji. Nyní kontrolujeme první část čísla 553. Ano, takže elektronická kontrola je zahájena. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Takže zamítnuta tato část. A tím odpadá i druhá část. A pokračujeme číslem 562. 562, kdo je pro? proti, zdrželi se, není to jasné, takže elektronická kontrola. 562 elektronická kontrola. Hlasovali všichni. Končím hlasování a návrh je přijat. Dále pokračujeme. Empl 6. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnut. 500. 560. Návrh 560. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Je zamítnut. Kontrola čísla 560 na vaše přání. Konč, zahajuji hlasování. Hlasovali všichni, končím hlasování a návrh 560 je tímto přijat. Nyní se dostáváme dále ke kompromisu 38 na následující straně. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Je přijat. Pokračujeme návrhem 575. Kdo je pro? První část. Kdo je proti? Zdrželi se? Je přijat. Druhá část. Kdo je pro? Z Proti? Zdrželi se, není to jasné, takže elektronická kontrola, druhá část 575. Elektronická kontrola. Hlasovali všichni, končím hlasování. Takže je přijat. Kompromis 39 nyní. A 41 společně. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se, je, jsou přijaty. Dále se dostáváme U mě je to strana 84, kompromis 42. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijat. 601. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijat. 599 nyní. 599. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se je zamítnut. A musíme ještě překontrolovat 599. So, es muss jetzt... Takže pozměněc hm, vlastně návrh 608 nyní jako doplnění ke kompromisu 23. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Není to jasné, takže elektronická kontrola. zahajují hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Takže zamítnut. 613. 613. 613. Nyní hlasujeme o 613. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. Nyní se dostáváme ke kompromisu 43. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Je přijat. 614 eh, návrh teď. 614. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel, není to jasné. Takže elektronická kontrola 614. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování a návrh je jasně přijat. 617 a 619 společně hlasujeme. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Jsou přijaty. 616, 618 jsou identické, takže o nich budeme hlasovat společně. Také kdo je pro? Proti? Kdo se zdrželi? Přijat. 620, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Je zamítnut. Kompromis 44 nyní. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Je přijat. A nyní se dostáváme k návrhu. U mě je to strana 90 a je to pozměňovací návrh 637. Strana 90, návrh 637. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Je zamítnut. Zkontrolujeme číslo 637 elektronicky. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Návrh je zamítnut. Kom, nyní kompromis 45. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Návrh je přijat. Na straně 91 pokračujeme návrhem 663. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? kontrolu. 663 elektronická kontrola. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Přijat. 650 odpadá. A nyní pokračujeme další také odpadá. 657 nyní na straně 92 u mě. Takže kdo je pro? Proti? Zdrželi se, je zamítnut. Nyní kontrola čísla 657 na přání. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. A tento návrh je zamítnut. Nyní 655 návrh. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se, je zamítnut. 655 elektronická kontrola. Zahajují hlasování. Elektronicky samozřejmě. Hlasovali všichni. Končím hlasování. A návrh je zamítnut. Nyní 658. Návrh 658. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Není to jasné. Elektronická kontrola. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Přijat. Kompromis 46 nyní. Kdo je pro? Proti? zdrželi se, je přijat. 833 nyní. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnut. Kompromis 48. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Je přijat. Kompromis 49 nyní. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Je přijat. Pokračujeme na straně 94 návrhem 668. 668. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se je zamítnut. 670. Dvě části. První část. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se je přijata. Druhá část nyní. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se je zamítnuta. Kompromis 50. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Je přijat. Kompromis 51 na straně 96. Kompromis 51. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. Kompromis 52. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Je přijat. Nyní Ample 15. Kdo je pro? Ample 15 na straně 98. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se je přijat. Dále pokračujeme kompromisem 53. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se je také přijat. A dále pokračujeme na straně 102 kompromisem 55. Kompromis 55. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Je přijat. Potom 576 návrh. Kdo je pro? Proti? Z, z, Musíme zkontrolovat elektronicky 576. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni, končím hlasování a návrh 576 je tímto přijat. Nále se dostáváme ke kompromisu 54 na následující stránce. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se je přijat. 736 návrh. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se je zamítnut. 737. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Návrh je přijat. Kompromis 56. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se je přijat. Kompromis 58. Kdo je pro? Proti? zdrželi se, je přijat. Kompromis 57 na následující stránce. Kdo je pro? Proti? Zdrže. Kdo se zdržel? Přijat. Dále na straně 107 pozměňovací návrh 760. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se je zamítnut. Zkontroluje, zkontrolujeme 760. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Zamítnut. 763 návrh nyní. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Je zamítnut. Kontrolu si přeje. Následující eh, návrh 763 chcete zkontrolovat? Dobře, elektronická kontrola, zahajují hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. A návrh je zamítnut. Dále pokračujeme návrhem 767. 767, kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnout. 768. Kdo je pro? Chcete zkontrolovat 767? Dobře, můžeme to udělat. Zahajuji hlasování o 767. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Zamítnut. 768 teď. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnout. Kompromis 59 teď. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Je přijat. 774 návrh. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Je přijat. 779 návrh. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se je zamítnut. Kompromis 60. Kdo je pro? Přejete si zkontrolovat 779? Dobře, elektronická kontrola. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. A návrh je přijat. Kompromis 60 teď. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se, není to jasné. Musíme zkontrolovat kompromis 60 elektronicky. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Přijat. Dále. Na straně 110 pozměňovací návrh 775. 110, 775. Kdo je proti? A pro, pardon. Kdo je pro? Teď hlasujeme o pozměňovacím návrhu 775. U mě je to na straně 110. Vím, že některé frakce mají jiné hlasovací seznamy a různé. Takže ještě jednou číslo 775. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Není to jasné, musíme kontro- zkontrolovat elektronicky. Zahajuji hlasování, hlasovali všichni. Končím hlasování. A návrh 775 je přijat. Nyní pokračujeme. U mě je to na následující stránce Ample 9. A to druhá část. Hlasujeme o druhé části MPL 9. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijata. MPL 11. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. 784. Teď kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Je přijat. 819 návrh. Kdo je pro? proti, kdo se zdržel, není to jasné, takže musíme zkontrolovat 819 elektronicky. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. A návrh 819 je jasně přijat. Teď se dostáváme ke kompromisu 62. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Je přijat. 434 nyní. Kdo je pro? 434 proti. Zdrželi se je přijat. Zkontrola čísla 434 elektronicky. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni, končím hlasování. A návrh je přijat. Další 435. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel, je přijat. Nyní 782. Dobře, tak můžeme překontrolovat, ale byla to jasná většina podle mě, takže kontrola 735. Ne, pardon, 435. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Je přijat. 782 nyní návrh. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijat. Kompromis 64. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Kompromis 64, elektronická kontrola. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. A kompromis je přijat. 64a kompromis. Kdo je pro? Proti? Strželi se je přijat. Kompromis 63 na straně 113. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Je přijat. Potom pokračujeme. U mě je to strana 116. Pozměňovací návrh 802, první část. Našli jste to? Kdo je pro? proti, zdrželi se, je přijata. Elektronicky ověříme 802, první část. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Zamítnuto. Dobře, že jsme ověřili. Osmset sedmdesát tři, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Elektronicky ověříme. 873 hlasujeme. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Zamítnuto. Osmset dva, druhá část, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Kompromisní návrh 65, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. Elektronicky ověříme kompromisní návrh 65. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Schváleno. A pokračujeme dál kompromisem 66 na straně 118 u mě. Kompromisní návrh 67. Schváleno. Os 807, kdo je pro? Proti? zdržel se, zamítnuto. Es wird ein Scheck, es wird ein Scheck gewünscht. Na přání elektronicky ověříme. omlouvám se, mohu také mluvit, je potřeba ještě jednou hlasovat o kompromisním návrhu 68. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. A bylo požadováno elektronické ověře, ověření 807. Ne, není to tak, takže pokračujeme dále. Návrh je 875, to mám já na straně 121. 875. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. Dann müssen wir den zweiten Teil von a nyní druhá část návrhu 875. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Elektronicky ověříme 875. druhá část. Elektronicky ověřujeme. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Schváleno. A dál 816. Kdo je pro? Proti? zdržel se, zamítnuto. 832, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. 817, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. 821, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 821 ověříme elektronicky na přání. Hlasovali všichni? Končím hlasování. A tímto zamítnuto. 844, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Není jasné. 844 elektronické ověření. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Zamítnuto. Kompromis 69, kdo je pro? Proti, zdržel se, schváleno. Ample 8, kdo je pro? Proti, zdržel se, není jasné. Ample 8, elektronicky ověříme. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Schváleno. 834. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Empl 13. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Empl 14. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. Kompromis 70. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. A dále kompromis 72 u mě na straně 125. Eh, Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Elektronicky ověříme kompromis 72. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Zamítnuto. Nyní 901, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 912, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Také zamítnuto. Ověříme na přání elektronicky 912. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Zamítnuto. 849 ve dvou částech. První část, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. Druhá část, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. 850, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. 798 a 846 jsou identické, můžeme o nich hlasovat společně. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Není jasné. Ověříme 798 a 846. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Přijato. 851, kdo je pro? proti, zdržel se, zamítnuto. 852, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Kompromis 74, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. A nyní 859, to mám já na straně 127. 858, kde je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 862, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 874, kdo je pro, na, na přání kolegy Hypnera, Uh, eh, ověříme 862 elektronicky. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Zamítnuto. 874, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Kompromis 76, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. A dále 864 na straně 128, kdo je pro? 864 A ten odpadá. Předseda se omlouvá. 864 odpadá. Aha, promiňte, mezi tím mi to sekretariát vysvětlí. Wir zu 8. Hlasovat budeme o 876. Eh, Kdo je pro? Proti? Schváleno. 879 a 880 se budou hlasovat společně. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 881. Eh, ověříme elektronicky 879 a 880. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Zamítnuto. 881, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 882, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. 883, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 920, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. 884. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. Kompromis máme problém s francouzským tlumočením. Paní Delvo, pro. Kompromis 78. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. A dále 890. První část. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Není jasné. Elektronicky ověříme 890. První část. Hlasovali všichni? Končím hlasování. zamítnuto. A dále na stranu 133 896. Eh, Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. 897. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno.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 Musíme hlasovat o DV, DV3. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Ověříme DV3 elektronicky. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Schváleno. 900. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. 902. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. 903. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. 905. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Není jasné. Elektronicky ověříme 905. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Schváleno. Kompromis 81. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Elektronicky pro jistotu ověříme, to nebylo jasné. 81. Kompromis 81 elektronicky. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Schváleno. A teď na stranu 135 u mě DV9. Kdo je pro? DV9. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. 915, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. 916, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. 911, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. Ověříme elektronicky na přání 911. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Schváleno. 919, kdo je pro? Proti? Zdržel se, schváleno. 914, kdo je pro? Proti? Zdržel se, schváleno. 241, kdo je pro? Proti? Zdržel se, zamítnuto. Na přání elektronicky ověříme 241. Hlasujeme teď. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Zamítnuto. DV12 odpadá, pokračujeme dál. Návrhem 52 eh, preambule A. Kdo je pro? proti, zdržel se, zamítnuto. Elektronicky ověříme na přání 52 a zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Zamítnuto. 45, kdo je pro? Proti? Zdržel se, zamítnuto. 43, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 44. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 53. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Není jasné, elektronicky ověříme. 53. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Schváleno. Čtyřicet šest. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 48. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. 51. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. Číslo 50, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. 49, kdo je pro? Proti? Zdrž, zdržel se? Není jasné. Elektronicky ověříme 49. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Končím hlasování. S velkou většinou schváleno. 47, kdo je pro? Proti? Zamítnuto. 54, kdo je pro? 54, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. 57 se hlasovat nebude, takže 59, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Není jasné. 59 Ověříme elektronicky. Hlasujeme teď. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Schváleno. 58, kdo je pro? Dagegen? Haltung ist... Zamítnuto. Šedesát jedna, kdo je pro? Proti? zdržel se, schváleno. 61 na přání elektronicky ověříme, zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Schváleno. 56, 60 a 62 hlasujeme v bloku. Kdo je pro? Proti? zdržel se. Ano. 56, 60 a 62 mám na hlasovacím seznamu jako blokové hlasování. A tak tedy budeme hlasovat. My máme odlišné hlasování Zdá se, že ve frakcích se hlasovací seznamy eh, liší, takže vyhovíme tomuto přání, abychom odděleně hlasovali o 56. Eh, Kdo je pro? Proti? Zdržel se schváleno. Ověříme elektronicky o návrh 56. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Schváleno. 60, kdo je pro? To je jasná většina. Kdo je pro? pro proti? Zdržel se? Schváleno. 62, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Ale číslo 62 elektronicky ověříme. 62. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Také schváleno. 55. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. 63. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. 64. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. 65. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. 66. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. 67. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. 68. Kdo je pro? 67 elektronicky na přání. Ověříme. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Schváleno. 68, kdo je pro? Proti? zdržel se, není jasné, elektronicky ověříme 68. Zahajuji hlasování, hlasovali všichni, končím hlasování. Schváleno. Kompromis 83, kdo je pro? Proti, zdržel se, schváleno. 73, kdo je pro? Proti, zdržel se, schváleno. 74, kdo je pro? Proti, zdržel se, schváleno. 75, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. Kompromis 84, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. Další strana 79, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. 80, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. 81, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. 82, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. 83, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. 84, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. 85, kdo je pro, proti, zdržel se. Není jasné, 85 elektronicky ověříme. Hlasovali všichni? Číslo 85 elektronicky končím hlasování. Zamítnuto. A nyní 88. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 89. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Elektronicky ověříme číslo 89. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Zamítnuto 87. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 86. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. 91, kdo je pro? 86 na přání elektronicky ověříme. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Číslo 86 elektronické ověření na přání. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Schváleno. 91, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 92, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. 92 elektronicky a nejsem si jist. 92 hlasovali všichni? Končím hlasování. Jasně, přijato. 93, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. Elektronicky ověříme napřání 93. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Schváleno. 94. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. 95, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 98, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. 90, 96 a 97 jsou identické, proto o nich budeme hlasovat společně. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto elektronicky ověříme. Tři návrhy 90, 96 a 97. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Schváleno. A nyní 99, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. A nyní návrh 100. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 111. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 110. Kdo je pro? Zdržel se? Schváleno. 107, kdo je pro? Číslo 107, kdo je pro? Bylo mi řečeno, že máme o tomto článku hlasovat. Já sekretariátu věřím. Máme angenommen. Also bei mir in der Abstimmliste steht, if 100... U mě stojí, že když 110 nebo 111 budou schváleny, takže máme hlasovat. Takže 107. Hlasujeme o návrhu 107. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. 106 odpadá. 101 také. 112, kdo je pro? 112, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Není jasné. Elektronicky ověříme 112. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Schváleno. 102. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Není jasné. Číslo 102 elektronicky ověříme. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Schváleno. Pokračujeme dál návrhem 105. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 108. Kdo je pro? 108 odpadá, mi právě bylo řečeno. Takže teď hlasujeme o návrhu 109. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 113. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. 114. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 115. Ano. Na přání elektronicky ověříme 114. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Schváleno malou většinou. 115, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Není jasné, elektronicky ověříme 115. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Je zamítnut. 116, kdo je pro? Proti? zdrželi se přijat 117 pro, proti, zdrželi se, je přijat. Nyní 118, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, Není to jasné, s kontrolem elektronicky 118. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Končím hlasování. A návrh 118 je zamítnut. Nyní kompromis 85. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Je přijat. Pokračujeme dále číslem 129. Na straně u mě je to 144. Našli jste to? Číslo 129. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Je zamítnut. Číslo 130. Kdo je pro? Aha, chcete, chcete zkontrolovat 129? Dobře, zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Takže zamítnut. Na, číslo 130 nyní. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Je zamítnut. Chcete zkontrolovat 130? Dobře, zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. A návrh číslo 130 je přijat. Nyní máme číslo, návrh číslo 131. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel, také musíme elektronicky zkontrolovat. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Je přijat. Kompromis 86. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Je přijat. Číslo 135. Kdo je pro? Proti? zdrželi se, je přijat. Číslo 136, kdo je pro? Proti, zdrželi se, je přijat. Pozměňovací návrh 137, kdo je pro? Proti, kdo se zdržel? Není to jasné, takže musíme elektronicky ověřit 137. Hlasovali všichni, končím hlasování. Je zamítnut. Mhm. Jetzt gehen wir dann auf, der auf, jetzt gehen wir 140. 140, lange. Nyní 140. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se je přijat. 141. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. 142. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. 145, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. 143, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. 145, kdo je, po 144, pardon, kdo je pro? Proti? Byl zamítnut. Zkontrolujeme. Takže návrh číslo 144. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni, končím hlasování. Přijat. Návrh 146 nyní. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnut. Kontrola. Dobře, takže návrh 146 na speciální přání provedeme kontrolu. Hlasovali všichni. Končím hlasování je zamítnut. 148 návrh, kdo je pro? Proti? Zdrželi se, je zamítnut. 150, kdo je pro? Proti? Zdrželi se, není to jasné. Musíme elektronicky zověřit 150. Takže Hlasovali všichni. Končím hlasování. Přijat. 151. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se je zamítnut. 153. 153. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnut. 154. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Není to jasné, takže číslo 154 provedeme elektronickou kontrolu. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Návrh je zamítnut. Návrh 155, kdo je pro? Proti? Zdrželi se, je zamítnut. Zkontrolujeme 155 na přání, zahajuji hlasování. Hlasovali všichni, končím hlasování. Návrh 155 je zamítnut. Dále se dostáváme k návrhu 157. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Není to jasné, takže 157 elektronicky ověříme. Hlasovali všichni, končím hlasování. 157 je přijat. Dále 158. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se je přijat. 159. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijat. 160. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijat. 161. Kdo je pro? proti, zdrželi se, zamítnut. 162 pro, proti, zdrželi se, přijat. 163 pro, proti, zdrželi se, přijat. 164 nyní, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijat. 165, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijat 166. A chcete zkontrolovat číslo 165? Dobře, zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Je přijat. 166. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. 167. Kdo je pro? Proti? zdrželi se, přijat. 169, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijat. 170 teď, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijat. 172. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. 174 nyní. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijat. 177. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijat. 176 pro? Proti? Zdrželi se přijat. 178 pro? Proti? Zdrželi se přijat. 179 pro? Proti? Zdrželi se? Není to jasné. Musíme elektronicky ověřit číslo 179. Hlasovali všichni, končím hlasování. A tento pozměňovací návrh je přijat. Číslo 180. Kdo je pro? Proti? Není to také, to není jasné. Takže elektronické ověření čísla 180. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni, končím hlasování. Návrh je tímto přijat. jedna. Kdo je pro? Proti? Strželi se přijat. 182. Kdo je pro? Proti? Strželi se zamítnout. 183. Pro? Proti? Strželi se zamítnout. 185. Kdo je pro? Proti? Strželi se? Není to jasné, takže 185 elektronicky ověříme. Hlasovali všichni. Provádíme elektronické ověření. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Je jasně přijat. 186. Kdo je pro? proti, zdrželi se přijat. 187 pro, proti, zdrželi se přijat. 188 pro, proti, zdrželi se přijat. 189 pro, zkontrolujeme 188 na přání, dobrá. Takže elektronická kontrola, hlasovali všichni, končím hlasování. Přijat. 189 teď. Kdo je pro? Proti? Strželi se přijat. Herr Sedo Ialbata, der möchte noch... Takže ještě kolega chce něco říci, prosím. Uh, tam byla chyba. Bylo tam, je tam uvedeno 2013, ale správně má být 2030 v pozměňovacím návrhu. Dobře, takže nyní budeme hlasovat o 2030. Je to číslo 150, pozměňovací návrh. 100, eh, 100. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnu. 191. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Není to jasné. Takže 191 elektronické ověření provedeme. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Jasně přijat. 193. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Není to vůbec jasné tady z vrchu. Takže elektronické ověření 193. Hlasovali všichni. Končím hlasování. A je přijat. Nyní 194 návrh. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Je zamítnut kontrola. Chcete zkontrolovat 194. Hlasovali všichni. Končím hlasování. A návrh 194 je zamítnut. 195. Kdo je pro? Proti? Strželi se? Přijat. 196. Kdo je pro? Proti? Strželi se? Přijat. 197. Pro? Proti? Strželi se? Přijat. 198. Pro? Proti? Zdrželi se přijat 199 pro. Proti. Zdrželi se přijat 200 pro. Proti. Zdrželi se přijat 201. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se zamítnut. 202 pro. Proti. Zdrželi se přijat 203 pro proti, strželi se přijat. 204 pro, proti, strželi se přijat. 206 teď návrh. 206, kdo je pro? Proti. strželi se přijat. 208. Návrh 208. Kdo je pro? Proti. strželi se je přijat. Kompromis nebo pozměňovací návrh 1 až 4. 1 až 4 en blok. Kdo je pro? Proti? Strželi se přijat. 5. Kdo je pro? Proti? Strželi se je přijat. Kontrola. Chcete zkontrolovat návrh 5. Dobře. Hlasovali všichni. Končím hlasování. A návrh 5 je přijat. Návrh 12. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se je přijat. Návrh 7. Návrh 7, 9, 11 a 10. Budeme o nich hlas 7, 9, 11, 10 a blok. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Jsou přijaty. Pozměňovací návrh 13 teď. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Je přijat. 14, 15 společně, jsou identické, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijaty. A blok 16, 17, 18, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijaty. Skon... <laughs> je to trošku, aby nebyl šok, tak zkontrolujeme tady ten blok 16, 17, 18. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Přijaty. Číslo 19. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. 20, 21 en blok. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijaty. 23, 24, 25, 26 en blok. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijaty. Dále 28 a 30 amblok, kdo je pro? Proti? Strželi se přijaty. Dále amblok 32, 35, 36, 37 a 40. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijaty. Na další straně je pozměňovací návrh 33. Pozměňovací návrh 33. Já to mám na straně 153, říká předseda. Někdo se... Hla, ne, hla. Takže číslo 33, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Není to jasné. Musíme elektronicky ověřit číslo 33. Zahajuji hlasování, hlasovali všichni, končím hlasování a návrh 33 je přijat. 34 teď, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Socialisté nějak nám nehlasují. Nebyl, nehlasovali jste. 34. Ještě jednou, kdo je pro 34? Proti? Zdrželi se? Je zamítnut. 38. Chcete zkontrolovat 34? Dobře, takže zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. O 34 hlasujeme. Končím hlasování. Je zamítnut. Teď 38. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnout. Ještě musíme ověřit, mi říká sekretariát, abychom se nedopustili nějaké chyby. Máme zde návrh ALDE, abychom přerušili schůzi na pět minut, nebo ne? Na začátku zde to tak bylo řečeno, ale Chris Davis chce něco. Pane uh, předsedo, uh, eh, byl tady požadavek na tuto eh, pětiminutovou přestávku před koncovým hlasováním, ale myslím, že většina z nás ví naprosto přesně, jak bude hlasovat, takže už to možná nebude zapotřebí. Dobře. Dobře. Spravodaj. Uh, uh, jako spoluzpravodaj k této zprávě bych rád vyzval všechny poslance výborů ITRE a ENVY, aby hlasovali proti této zprávě, a to z jednoho jednoduchého důvodu. Já si uvědomuji, že by bylo možné Eh, odmítnout nejradikálnější požadavky na snížení CO2, ale máme tři závazné cíle. Znamenalo by to, že bychom se z minulosti nepoučili a že bychom nebyli poskytnout odpovídající odpověď současným ekonomickým výzvám, před kterými Evropa stojí. Prosím, hlasujte proti zprávě. Budeme tedy hlasovat, ne, nejsou žádná osobní vysvětlování. Byl Promiňte? Promiňte. Někdo na počátku požádal o několik málo minut a já jsem požádala o dvě nebo tři minuty, protože já si potřebuji něco prodebatovat s kolegy z EPP. Bylo to příliš složité, já se omlouvám a my opravdu potřebujeme dvě minutky na rozmyšlenou. Kolega Chris Davies právě svůj eh, návrh, svou žádost stáhl, jestli jsem mu dobře rozuměl. Kolegyně Castillo právě požádala o tři minuty, takže v 11 hodin 40 minut závěrečné hlasování o celé zprávě. Tři minuty. So, <laughs> weiter geht's. Bitte. Takže pokračujeme. Prosím, zaujměte opět místa. Posaďte se, kolegové. Prosím, zaujměte místa, abych nemusel někoho vykazovat. <laughs> So, ich bitte alle Kollegen. Takže žádám všechny kolegy i návštěvníky, kteří jsou zde v sále. Prosím i návštěvníky, aby se utišili, abychom mohli přistoupit ke konečnému hlasování, ale k tomu potřebujeme patřičný klid. Takže všichni kolegové jsou zpět a nyní přistupujeme ke konečnému hlasování o celé zprávě, samozřejmě elektronicky. Zahajuji hlasování. Konečné hlasování o zprávě. Hlasovali všichni? Kon... Hlasovali všichni? Končím hlasování. Zpráva je přijata 66 ku 42 hlasům a tři kolegové se zdrželi. Takže srdečně blahopřeji zpravodajce a zpravodajovi a děkuji také kolegům, kolegyni Sartory a oběma sekretariátům za tuto obrovskou práci, kterou odvedli. A tím končíme společnou schůzi a ještě jednou děkuji za spolupráci.